varmt välkomna till eh, dagens utskottsmöte. Srdečně vítejte na schůzi našeho výboru. Očekává nás velice zajímavé odpoledne. Budeme se věnovat dvěma důležitým oblastem, které jsou od sebe odlišné. V prvé řadě to bude setkání se zástupci skupiny na vysoké úrovni a spolučně s těmito zástupci chceme hovořit o tom, jak chceme řešit otázku rovnosti pohlaví v naší skupině. Vítejte tedy ještě jednou. Nejprve k pořadu jednání. Neobdrželi jsme žádné pozměňovací návrhy, takže můžeme schválit pořad jednání v této podobě. Za druhé sdělení předsedkyně k tomu bych chtěla požádat, abyste již nyní dodržovali čas, protože do konce roku musíme projednat ještě velmi mnoho témat, takže musíme mít zvláštní schůzi při štrasburském plenárním zasedání v prosinci. Prosím vás tedy, abyste si to již nyní poznamenali do kalendáře. Přejdeme tedy hned k bodu 3, a to je výměna názorů s poslanci odpovědnými za zohledňování otázky rovnosti žen a mužů. Velice mě těší, že jménem našeho výboru mohu mezi námi přivítat paní Koch Merinovou, místo předsedkyni parlamentu a kromě toho také místo předsedkyni skupiny na vysoké úrovni pro rovnost pohlaví. Jsme nesmírně rádi, že můžeme dnes uspořádat toto setkání a poslankyně, které se zabývají otázkami rovnosti pohlaví, vznesly toto přání. Obdobné setkání se konalo již v březnu a tenkrát bylo vyjádřeno přání, že bychom rádi získali ještě více informací o cílech této skupiny na vysoké úrovni, která se zabývá otázkami rovnosti žen a mužů rozmanitostí. Zajímalo by nás, kterými tématy se tato pracovní skupina na vysoké úrovni zabývá. Rádi bychom tedy získali náhled do vašich aktivit v oblasti eh, rovnosti žen a mužů. Tedy ještě jednou, paní Kochmerinová, vítám vás na naší schůzi a hned vám předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy a vážení pánové, vážené, myslím, že pouze kolegyně, zatím vidím pouze kolegyně. Jsem velice ráda, že jsem zde dnes přítomná, jsem také velice ráda, že Existuje spolupráce mezi Výborem pro práva žen a mezi skupinou na vysoké úrovni a že v této spolupráci můžeme pokračovat. Pokračovat proto, protože paní předsedkyně Brit Svensson je rovněž členkou eh, pracovní skupina vysoké úrovni a mám pocit, že za posledních 12 až 15 měsíců od té doby, co byla skupina založena, se nám podařilo uskutečnit již celou řadu věcí a doufám, že budeme moci v příštích měsících naši práci ještě zintenzivnit. Možná bych na úvod řekla několik slov o tom, co je vlastně úkolem a cílem této pracovní skupiny a Eh, proč si myslím, že je důležité, abychom měli dobrou spolupráci právě také s vaším výborem? Jednak jsem toho názoru, že eh, pravděpodobně my všichni máme ty též cíle, totiž eh, rovnoprávnou společnost. Společnost, kde si budou rovni ženy a muži, kde budeme mít rovnoprávnost pro lidé, kteří budou mít různé různou pohlavní orientaci, pro rovnoprávnost, pro veškeré ostatní podtémata jako menšiny a tak dále. Ale chci říct, že naše skupina se zabývá výhradně zprávou administrativní strukturami v Evropském parlamentu. Eh, podle mě je to velice důležitý úkol, protože my jako parlament eh, neustále formulujeme různé cíle, politické cíle v různých oblastech, ať už jde o sloučení profesního rodinného života, ať už jde o šance pro starší ženy na pracovní trhu, či o zapojení různých um, uskupení, do eh, majoritní společnosti. A my k tomu, k těmto tématům, přicházíme s politickými usneseními a já jsem toho názoru, že budeme moci být důvěryhodní pouze v případě, kdy budeme tato politická usnešení v našem parlamentu dodržovat, respektive ještě více než dodržovat, tak abychom mohli říci, že to, co požaduje od ostatních, my sami již dávno více než plníme. V zprávě v administrativě parlamentu ovšem do, dosud se to ještě nepovedlo ve všech oblastech, proto jsme založili naši pracovní skupinu, která má vždy jaksi kontrolovat celý proces a také dávat podněty v tom smyslu, aby se nám podařilo dosáhnout našeho cíle. Jakým způsobem eh, se chápeme tohoto úkolu? Máme několik nástrojů, jednak akční plán každý rok, vypracováváme tento akční plán a aktualizujeme jeho cíle a Dále jsme se usnesli na víceletém plánu pro období 2009 až 2013. V tomto plánu jsou takové hlavní zásady, hlavní pokyny, v rámci kterých potom plníme naše roční akční plány. Dále máme síť pro zapojení genderových aspektů. Je to takový průřezový úkol, který se týká veškerých parlamentních výborů a delegací. Je to něco, co koordinuje výbor pro práva žen, je to určitý politický instrument, my to jakožto pracovní skupina podporujeme a říkáme, že je to důležitým krokem, protože to, co se děje politicky ve výborech, se samozřejmě má odpovídajícím způsobem odrážet i v jejich sekretariátech. Dále se zasazujeme o genderově neutrální jazyk v dokumentech Evropského parlamentu. To je téma, které je opravdu velice, velice zajímavé, někdy až ožehavé. A v různých jazycích je to různě kontroverzní. Například pokud vím, tak ve švédštině v podstatě to problém není, protože tam nejsou ty různé rody Ovšem v jiných jazycích eh, stačí, když bude ve velké skupině žen jenom jedno malé miminko mužského pohlaví a pak už se o celé skupině mluví v mužském rodě. Takže to je opravdu takový velice zajímavý úkol. A pak eh, si pravidelně vyměňujeme názory s ostatními institucemi, s ostatními orgány EU a spolupracujeme s nimi. A my jako Evropský parlament máme tu úlohu, že my jakožto instituce, která je v této oblasti nejdále, či chce být nejdále, tak chceme, aby ostatní instituce hleděly na nás a ty instituce, které se zajímají o administrativu, která bude zohledňovat ehm, rozmanitost a rovné příležitosti, tak chci, abychom jakožto Evropský parlament dokázali poradit takové instituci a jít jí dobrým příkladem. Že chci říci, že to, co my jako parlament děláme, je předmětem eh, pozorného zájmu. Eh, naše pracovní skupina existuje od roku 2004, tehdy vznikla jako reakce na zprávu eh, z výboru pro práva žen. Skupina byla tedy založena na základě této zprávy jakožto reakce na ní a máme roční akční plány, jak jsem již říkala, a v rámci těchto plánů je velice důležité, abychom opravdu vedli rozsáhlou debatu, zejména s výborem pro práva žen, protože to je výbor, který se každodenně těmito tématy zabývá. Ještě takový přehled složení této skupiny. Já sám mám tu čest, že jsem předsedou této skupiny protože tradičně skupině předsedá jeden z místopředsedů Evropského parlamentu, aby bylo eh, jaksi jasně vidět, že eh, tato skupina je v zájmu předsedy parlamentu. Takže v podstatě jakýmsi předsedou skupiny je pan předseda Buzek a já, on mě pověřil tímto úkolem. Paní Angelini je místo předsedkyně a členkami jsou paní Rod Berend, paní Eva Svensson, ta má rovněž dvojí funkci, protože je tam jakožto zástupcině Karla Léneho, který je předsedou eh, konference předsedu výboru a on by v podstatě měl být člen skupiny, ale on řekl, že paní Svensonová se té práce chopí jistě velice kvalitně, takže může ho v této funkci nahradit. Pak zde máme ve skupině jednoho muže, to je pan Jeně Spanujevo on jakožto předseda předsedu delegací je v naší skupině, tedy z kvestolu máme paní Geringa Ödenberg, která je, myslím, i členkou tohoto výboru, či alespoň byla. Pak tam máme paní Luling, Paul Schmidt, eh, ten byl také členem skupiny, potom se navrátil do Maďarska a momentálně se snažím v rámci předsednictva parlamentu prosadit to, abychom dostali do skupiny ještě jednoho muže, protože si myslím, že právě když se jedná o tomto tématu, je důležité, aby spolu hovořili ženy i muži. A nyní krátký přehled našich aktivit a potom můžeme zahájit rozpravu. Jistě vás bude eh, zajímat eh, něco z práce naší skupiny, či máte určitý podnět, čím bychom se mohli zabývat. Takže my se snažíme podporovat eh, zavádění genderového mainstreamingu do činnosti výboru, také zavádění genderového budgetingu, tedy rozpočtování. To je jistě idea, kterou podpoříte. Pak jsme eh, založili pracovní skupinu, která vypracovává pokyny pro genderově neutrální jazyk, a to jak pro interní komunikaci, tak pro komunikaci s mějškem. Tyto pokyny již byly schváleny a mají být aplikovány. Ovšem je opravdu důležité neustále kontrolovat, za k této aplikaci skutku dochází. Pak v rámci výměny s ostatními institucemi jsme se pravidelně setkávali s Evropskou komisí, s Evropskou investiční bankou a s dalšími institucemi. Ta setkání probíhají tak, že já navštěvuji instituci, vedu rozhovory se zástupci, či tak, že si zveme k nám na schůzi naší pracovní skupiny zástupce těchto institucí a hovoříme s nimi tak. V akčním plánu mám je pět cílů, jednak je to rovnoprávost žen a mužů, pak jsou to rovné příležitosti pro osoby s postižením, odstraňování bariér, pro zaměstnávání, a odstraňování jakéhokoliv typu diskriminace, dále posílení vedení a odpovědnosti s ohledem na rovnoprávnost a rozmanitost a podpora otevřeného a integrativního pracovního prostředí. Jak to děláme? Jednak si tedy stanovujeme určité konkrétní cíle, například kolik žen má pracovat na určité administrativní úrovni, kolik žen tam má být ve funkcí, to je něco, co je možné velice snadno zkontrolovat. Obtížnější je, pokud si um, dáváme cíle, které se týkají osob s postižením či osob s různým náboženským vyznáním, protože naštěstí tomu není tak, že by pracovník byl zavázán podávat informace o takovéto záležitosti. Například pracovník, který eh, má nějaké lehké postižení, protože mu chybí jeden prst, tak nechce být registrován jakožto pracovník s postižením a proto je poněkud obtížné kontrolovat eh, takové, eh, takovýto cíl. Dále chci říct, že co se týče managementu, tak musím říci, že 4 z 11 generálních řečitelů jsou ženy, je to tedy 36% žen v těchto vedoucích pozicích, ještě to není 50%, ale to je již dobré číslo, protože je to víc než cíl, který jsme si vytkli, to bylo 20%. Takže je vidět, že je možné být ještě ambicioznější. Dále máme 32% žen ředitelek, to je ta vedoucí úroveň pod generálním ředitelem. Naším cílem bylo 35%, takže cílu jsme nedosáhli. Na střední manažerské úrovni máme největší problém, protože tam máme pouze 22% heads of unit žen, tedy což jsou vedoucí referátů. Takže zde si musíme dát pozor příští rok, až se budou eh, nabírat noví pracovníci do těchto pozic. Jak říkám, každý rok přizpůsobujeme naše cíle a v minulém akčním plánu se nám poprvé podařilo, a bylo to na základě iniciativy paní Sventonové, že jsme tam do toho zapojili výraz kvóty do akčního plánu. A musím říct, že na mnoha místech v administrativě a v předsednictvu je to již vyněno jakožto prostředek, kterého pravděpodobně budeme muset použít, abychom popohnali ty změny. Protože často dochází k tomu, že už když se vypíše nějaké místo, tak již mezi uchazeči žádná žena není. Uh, pro rok 2010 se, mm, jsme se shodli na 36 opatřeních, která jsou schrnuta pod těmi pěti mm, hlavními směry eh, naší politiky. A chci říci, že 16.11. na naší další schůzi se budeme zabývat ankčním plánem pro rok 2011 a pravděpodobně tam budeme moci provést jistě změny ještě. Takže to byl takový krátký přehled činnosti naší pracovní skupiny a já vám nyní velice ráda zodpovím veškeré vaše dotazy. Děkuji. Děkuji, paní Kochmerin, za poskytnuté informace. Jedná se o důležitou práci, kterou provádí tato skupina na vysoké úrovni a těší mě, že jménem našeho výboru FAM se můžeme těšit na pokračování této spolupráce, tak, abychom byli neustále informováni o průběhu rovného zacházení v celém parlamentu. Spolupráce byla dobrá a nyní můžeme přejít k diskuzi, k tématu, o kterém hovořila paní Koch-Merin. Existuje akční program 2009 až 2013 a možná, že máme možnost diskutovat dnes již o akčním plánu 2011, protože to je dokument, který se teprve rozpracovává, tím pádem ho můžeme ještě ovlivnit. Máme dost času, abychom diskutovali o tom již dnes odpoledne. Prosím, máte příležitost se chopit slova. Paní Lichtenberger. Děkuji. Děkuji také za pravidelnost našich setkávání. Je důležité si vyměňovat zkušenosti. Mám několik připomínek. Co se týče právního výboru, tak tam jsme hovořili o posílené spolupráci a poprvé jsme hovořili eh, také na téma, které je důležité pro ženy. To je přeshraniční rozvod. Já si myslím, že na to se musíme zaměřit. Bohužel musíme konstatovat, že vše to, co bylo požadováno parlamentem v rezoluci a to bohužel byly věci, které se týkaly eh, sice žen, ale tyto požadavky nebyly vždy zohledněny. Například Malta, tam eh, nejsou žádné rozvody z toho důvodu, neexistuje žádné běžné, zcela normální řízení v tomto směru. A z toho důvodu si myslím, že ne všechny tyto problémy budou moci být vyřízeny. Já si myslím, že by bylo dobré, aby všichni, kteří se zajímají o toto téma, byli schopni toto téma také rozpracovávat eh, doma, protože tady se nejedná o slovinu Evropské unie, ale tady se jedná skutečně o to, že prostě některým věcem se nedostává dostatek sluchu. Když některé věci formuluji, tak je formuluji poněkud polemicky. A to z toho důvodu, protože někteří chtějí mít skutečně velmi malý vliv na mezinárodní rozhodování v oblasti rozvodů. A právě to je problematické. Je to komplikované právě v souvislosti s Maltou. Já si přeji, abychom překonali eh, tuto formální úroveň a abychom u nás doma zcela jasně řekli, že členové rady, kteří jsou zvolení za určitý stát, se mají doma zeptat, proč nedělají něco více pro ženy v rozvodových otázkách, které jsou vždy takovým tím slabším článkem v tomto procesu. Bylo by dobré, kdybychom skutečně postoupili k tomuto kroku a řekli, dobře, společně dejme signál, že naše ambice jsou větší. A to tež platí pro osoby s postižením, například v oblasti eh, letecké dopravy. A potom ještě jedna, jeden stimul. Vím to z cesty do Číny v rámci naší delegace. Co se týče evropských postojů a jejich zastupování v rámci delegací, tak by bylo dobré trvat více na našem postoji protože jde o to, abychom skutečně se zabývali otázkami žen v daných zemích a aby tyto otázky vyzdvihoval také Evropský parlament a diskutoval o nich dostatečně. Možná, že by to bylo dobré, aby to bylo zapojeno do budoucího plánu pro příští rok. Děkuji. Děkuji paní Lichtenbergové za tady tuto připomínku a paní Thompson, prosím. Uh, well, <clears throat> first of all, I want... V prvé řadě bych chtěl poděkovat a domnívám se, že akční plín, plán je opravdu inspirující. Zejména se mi líbí ta otázka, protože v našem Eh, parlamentu se věnujeme celé řadě dalších aspektů, ale musíme eh, pochopit tedy tu genderovou otázku. Genderový budgeting, protože <clears throat> se domnívám, že by se ta práce mohla více zviditelnit zde v Evropském parlamentu. Je to velice pokročilé a velice moderní, když hovoříte o podpoře eh, eh, pracovního prostředí, které podporuje začlenění. Eh, máme přístup pro děti, pardon, pro ženy, prostě proto, že pracovní prostředí není dostatečně začlenující. Eh, pracovní prostředí funguje eh, zejména na podmínkách daných muži. Eh, je tedy nesmírně důležité vytvářet inkluzivní pracovní prostředí. Dále bych ráda věděla, zda se nám podaří i sledovat činnost komise. Víme, že komise rozhodovala o ženské Eh, charitě a přislíbila, že všech 27 komisařů bude usilovat o pokrok, abychom začlenili otázky rovnosti pohlaví. Musíme hovořit eh, velice otevřeně, když budeme hovořit o nových iniciativách pro vytváření směrnic. Děkuji. Mrs. Thompson, Děkuji, paní Tomsonová. Nyní má slovo paní Bauer. Děkuji vám za tuto příležitost a důležitou příležitost, abychom diskutovali o tom, co se dělá v parlamentu v otázce rovnosti pohlaví. A e, v této souvislosti bych měla jednu otázku. Zaznělo zde, že je nutné posílit spolupráci. Já mám dojem, že až na výjimku, až na několik málo případů, když je náš výbor začleněn do nějaké spolupráce, tak pokaždé hovoříme o tom, Eh, že někteří namítají, když eh, použijí nějaké slovo nevhodným způsobem, eh, že to nepostačuje, ale tyto diskuze jsou někdy trochu zvláštní. Chtěla bych se tedy zeptat, zda je možné se zabývat touto otázkou v skupině na vysoké úrovni, protože se mi zdá, že v takových případech, kdyby bylo nutné to zdůrazňovat, jak to také uvádíte mezi svými cíly, eh, tu čentrovou dimenzi otázek a pak se domnívám, že tedy ta posílená spolupráce nebývá vždy vítána. Tak Mrs. Bauer, odgůde Děkuji paní Bauerové. A nyní má slovo paní Matera, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu pouze podpořit komplimenty, které vyslovili kolegyně na adresu paní místopředsedkyně. Tato iniciativa je opravdu dobrá a vždy nám dává dobré příležitosti k tomu se setkávat a vyměňovat si názory a zkušenosti. Zejména je zajímavá ta otázka těch priorit, které jsou v akčním plánu. Chci se zeptat, patří k tomu rovněž pozornost, kterou chceme věnovat rozdílnému odměňování žen a mužů? Tomu platovému rozdílu výbor se tou tematikou zabýval, také na také ve světle toho, jak to vypadá v této oblasti v Evropské unii. Chtěla bych zde jmenovat onu zelenou knihu a ráda bych věděla, zda dojde k tomu, že na základě této knihy budou vypracovány pokyny. Ještě k těm pěti bodům, k těm pěti cílům. Eh, bylo by možná dobré tam také zmínit eh, systém důchodového zabezpečení, protože i tam jsou rozdíly mezi muži a ženami. Děkuji. Děkuji paní Mateře. Myslím si, že nadnesla velice zajímavé otázky a řekla bych celkově, že většina kolegyň se vyjádřila velice pozitivně k těm pět prioritám, které jsou obsažené v akčním plánu. A nyní bych předala slovo paní Kochmerin, aby mohla zodpovědět vaše otázky. Děkuji. Děkuji za podněty a za otázky. Samozřejmě je to zodpovězení těch otázek není úplně lehká záležitost, protože některé věci, o kterých jste hovořili, jsou velice důležitými politickými otázkami, ale bohužel vůbec nespadají do mandátu naší pracovní skupiny. To, co my děláme, je, že dozorujeme zprávu Evropského parlamentu. To je také politická záležitost jistě, protože eh, my bychom se neměli chovat v rozporu s politickými rozhodnutími, které zde v parlamentu činíme. Ale například ta otázka těch eh, rozhodnutí, které se týkají rozvodů, tak samozřejmě to se týká i lidí z administrativní složky parlamentu, jistě, ale pravděpodobně to procento manželství mezi různými národnostmi zde bude mnohem vysoké, když to srovnáme například s veřejnou zprávou v členských zemích. Ale naším úkolem, jakožto pracovní skupiny, není eh, to, abychom ovlivňovali politickou diskusi, která se týká tohoto procesu, i když samozřejmě je to nesmírně zajímavá věc, protože v tomto případu bychom se příliš vměšovali do oblasti, eh, za kterou odpovídá výbor pro práva žen. A mně jde o to, abychom měli dobrou spolupráci a to, budou, bude, eh, to budeme mít pouze v případě, když si jasně vyjasníme, jaké jsou naše úkoly. Já si myslím, že úkolem výboru pro práva žen je politika a naším úkolem jsou ty, je ta administrativní oblast oblast, nad kterou my dohlížíme. Samozřejmě eh, je důležité, aby delegace se více věnovaly specifickým otázkám, které se týkají žen, to je důležitá věc a já bych poprosila paní Svensonovou, aby se to ujala jakožto koordinátorka sítě která se tomu věnujeme, protože my bychom to potom z naší strany rozhodně podpořili, ale ta iniciativa nemůže vzejít od nás, ta musí vzejít od vás že v Dánsku neexistuje žádný výbor pro práva žen, to je pro mě velmi překvapující, protože pro mě jsou skandinávské země vždy takovým příkladem. Vždy mám pocit, že skandinávské země v otázce žen jsou nejdále z celé Evropy. Pak je zde to téma gender budgeting, genderové sestavování rozpočtu. To je samozřejmě ústředním tématem, protože víme, že jak jde o peníze, tak eh, lidé přestávají být přáteli a opravdu pak dochází k, eh, ke skutečným mocenským bojům a proto je důležité, aby zde genderové aspekty hrály výjimečně důležitou úlohu. Takže tomu se věnovat rozhodně budeme a dále chci konstatovat, že u mnohých z těch opatření, ke kterým dochází zde v parlamentu, a tam se také jedná o možnosti rozpočtu, zabýváš se tomu například každoroční zprávy, tak vidíme, že opatření jako například částečné úvazky či volno pro rodiny e, jsou věci, které využívají z 80% ženy. Když se podíváme na volno, které si lidé berou e, pro sebevzdělávání, tak zde nemáme žádné údaje o tom, kolik procent je tam žen a kolik mužů, ale já se domnívám, že tam to procento bude asi vypadat jinak. Takže bychom se měli věnovat i tomu a položit si otázku, jakým způsobem můžeme jak si zatraktivnit toto téma sladění profesního a rodinného života, tak aby i pro muže to bylo atraktivní, nejen pro ženy, tak abychom měli rovnoprávné struktury. Takže si myslím, že by bylo dobré, kdybychom se na to v našem akčním plánu rovněž zaměřili. Stejně tak, jakožto máme speciální tréninky pro ženy, které se ucházejí o místa na vyšších administrativních úrovních. Podobným způsobem bychom mohli podpořit muže v tom směru, aby tedy i oni se více věnovali rodinám. Důl, další věc. Komise pro rovnoprávnost. Zde máme pana komisaře Ševčoviče, který je kompetentní v této oblasti. My bychom rádi ho v únoru pozvali na naši schůzi a rovněž chce, chceme zorganizovat debatu s paní Redingovou, která je opravdu velice angažovanou a nebojácnou bojovnící v této oblasti. A rádi bychom s ní hovořili o, i o tématu kvót v privátní ekonomice. A myslím si, že to je velice inspirující věc a chci si, že i pan předseda Buzek se vyjádřil v tom smyslu, že kvóty jsou něco dobrého. Takže my opravdu jsme ve styku s představiteli komise, a myslím si, že komise rozhodně má zástupce, kteří se těmto cílům věnují. Není k poznámce paní Bauerové, ta se týkala posílené spolupráce. To je samozřejmě opět ústředním tématem, ale musím k tomu podotknout podobnou věc jako u paní Lichtenbergerové. Je to něco, co se týká politické práce parlamentu, ne administrativní části parlamentu. Takže bych eh, chtěla říct, že zase by bylo asi dobré, kdybychom my, jakožto pracovní skupina, podpořili určitá rozhodnutí výboru pro práva žen, která by se týkaly personální politiky a interinstitucionálních záležitostí. A pak to, o čem hovořila paní Matera, důchodový systém a rozdíly v platech mužů a žen, znevýhodnění žen v této oblasti. To je pro nás pouze nepřímé téma, protože zase my se věnujeme té správní oblasti a v našem parlamentu ženy a muži nevyjednávají sami svůj plat, takže ty rozdíly v platech zde vůbec existovat nemohou. I přesto je to tématem a proto jsme zavedli ten zvláštní trénink pro ženy, které se ucházejí o pracovní místa. Protože, a dám vám konkrétní případ, Například parlament má kontakt s kontaktním úřadem ve Washingtonu a tam vznikl takový nápad, že každý úrval parlamentu tam pošle svého zástupce a takováto osoba tímto způsobem uspíší svou kariéru. A na tento post, no, o tento post v podstatě neměla zájem žádná žena, pouze muži. Takže to je taková věc, kdy já jsem jakožto vedoucí naší pracovní skupiny řekla, že by bylo možná lepší prodloužit výběrové řízení nebo ho opakovat tak dlouho, dokud se nepřihlásí i ženy. Přece není možné, aby v případech, které jsou trošičku podobné situaci na soukromém trhu, abychom tam měli podobné problémy, jako existují na soukromém trhu a nesnažili uh, se je nekonvenčním způsobem cílevědomě vyřešit. A ta výběrová řízení, které se týkají různých funkcí v parlamentu a která nyní budou vypsána, tak eh, i zde budu tlačit na to v předsednictvu, abychom ukončili výběrové řízení teprve v okamžiku, kdy budeme mít dostatečný počet nejenom uchazečů, ale i uchazeček Takže my jsme v trochu jiné situaci, ale ona ta struktura těch problémů přesto všede všechno je podobná jako v soukromé sféře. Já si myslím, že my, jakožto zpráva, jsme povinni se tomu věnovat, protože my jsme přeci ti, kteří potom přijímají rozhodnutí, která požadují od soukromé sféry, aby odpovídajícím způsobem podpořila rovnoprávnost mezi muži a ženami. Děkuji. Děkuji. děkuji, děkuji vám za tyto připomínky. A na závěr bych chtěla říci, že je důležité poukázat ještě jednou na to, že tato skupina na vysoké úrovni se zabývá správně technickými opatřeními, zatímco náš výbor se zabývá spíše těmi politickými otázkami. Vy se zabýváte spíše správními opatřeními a my v našem výboru spíše politickými. Ale je dobré tato dvě témata propojit a společně pracovat na tom, aby došlo ke zlepšení. Děkuji ještě jednou za vaše informace. Přeji vám hodně štěstí při pokračování vaší práce v rámci skupiny na nejvyšší úrovni, protože to je důležité, že takováto skupina existuje v parlamentu i vám patří můj dík, říká paní Kochmerin. A dostaneme se k dalšímu tématu našeho pořadu jednání. To jsou aktivity, které se týkají rovného postavení mužů a žen tak jak jsou diskutovány v Evropském parlamentu. A zcela krátce bych chtěla provést úvod a říci, jaké prioritní otázky budeme probírat v našem výboru. A také budu hovořit o propojení našeho výboru s ostatními výbory parlamentu. My jsme měli veřejné slyšení týkající se žen v profesním životě. Jednalo se o odstranění posledních překážek. Paní eh, Kratce byla naší zpravodajkou a Kratce nám podá svoji zprávu na toto téma. Zabývali jsme se také tématem žen jako podnikatelek malých a středně velkých podnicích. A dalším důležitým tématem je také pracovní program a jeho formulace pro náš výbor. Chtěli jsme se zabývat také ženami v politice EU a vypracovat stanovisko z vlastní iniciativy na toto téma. Také pracujeme na oblasti na vnější politice. Tady se jedná o situaci žen v konfliktních a krizových regionech, což je důležité téma, protože si musíme uvědomit, jakou roli mohou hrát ženy v mírovém procesu důležitou, protože se jedná o nastolení míru a demokracie. Další důležitou otázkou je si uvědomit, co budeme prodiskutovávat s ostatními výbory v oblasti gender streaming. V březnu jsme měli celou řadu setkání a někteří vyslovili přání, že bychom měli vypracovat určitý kontrolní seznam kontrolní seznam, kde poukážeme na to, v jakých oblastech bychom měli posílit tuto gender mainstreamingovou spolupráci. My takovýto seznam už jsme vypracovali, je to spíše návrh takového seznamu a tento návrh bychom chtěli také ještě rozšířit a to na základě vašich připomínek měl by vzniknout takový společný názor právě pro výbor FAM, ale také pro ostatní výbory. Komise 21. Eh, září zveřejnila novou strategii a odsouhlasila ji pro rok 2011 a pro další období a je důležité, že tato strategie je doprovázena také pracovním programem, který obsahuje návrh konkrétních opatření, tak, aby do různých politických oblastí byla zapojena genderová tématika. V různých výborech jsou různí zodpovědní činitelé za tuto genderovou tematiku a bylo by dobré, aby se zabývali právě tímto seznamem, protože jen tak lze potom komplexně také diskutovat o této tematice s příslušným komisařem a vypracovat společný postoj. Dalším bodem je také to, že my máme zodpovědnost za, iniciativ, za zprávu z vlastní iniciativy na téma probírání gender mainstreamingu v různých výborech. To je věc, kterou musíme vypracovávat každé dva roky, což znamená, že v roce 2011 je třeba předložit tady tuto zprávu z iniciativy na téma gender mainstreaming. To je eh, dobré, protože tato iniciativa je určitým vodítkem pro práci našeho výboru. Tudíž jsme připravili určitý dotazník a všichni příslušní členové ostatních výborů dostanou tento dotazník, vyplní ho a na základě tohoto dotazníku budeme mít společnou základnu pro další práci ale tento dotazník nebude znamenat, že chceme vytvářet určité další překážky pro ty, kteří se zabývají tímto tématikou v daných výborech, ale tento dotazník má být určitým základem, který umožní užší spolupráci s příslušnými výbory. Výbor FAM bych chtěl také podpořit ostatní výbory v jejich práci, protože každý výbor má určitou odpovědnost za svoji kompetenci, ale gender mainstreaming skutečně se prolíná všemi ostatními výbory. Toť vše a otevírám diskuzi k tomuto tématu. Otázky z dnešního pořadu jednání budou předmětem nynější diskuze. Já jsem ochotna samozřejmě akceptovat veškeré připomínky, které budou součástí jak dotazníku, tak naší další spolupráce. 13. listopadu to je datum, do kterého můžete zasílat vaše připomínky tak, abychom mohli vypracovat ten kontrolní seznam checklist. A nyní předávám slovo paní Richtenberg. Já herzlichen Dank. Ano, velice vám děkuji. Bohužel jsem ještě neměla příležitost si to pořádně pročíst a jsem ráda, že je možnost vyjádřit své připomínky písemně protože jsem to zatím ve své práci nezvládla, ale ráda bych se dotkla jedné věci. Nevím, jestli je obsažena v dotazníku. Domnívám se, že právě v těch oblastech, které se týkají zejména peněz, moci nebo technických oblastí, když se pořádají konzultace, slyšení, které eh, pořádá eh, výbor samotný v nejrůznějších výborech, eh, takže tam vystupují téměř výlučně muži jako experti a domnívám se, že na to bychom se měli více zaměřit. Jistě existují různé situace, situace, kdy je málo mezinárodních expertů a expertek, ale když budeme trochu hledat, tak je najdeme v nejrůznějších otázkách je ale situace stále taková, že nám muži experti vysvětlují, eh, jaký je svět a já se domnívám, že to ženy dovedou také velice dobře. Proto by bylo asi dobré mít vždy na paměti, abychom na té spíše formální úrovni, když jsou experti zváni nebo jmenováni, jsme eh, dělali takovou osvětovou práci a vysvětlovali, když se bude obsazovat eh, panelové diskuse, abychom měli na paměti, kdo se zúčastní, na to bychom měli zaměřit svou pozornost. Velice vám děkuji. To je opravdu velice důležitá otázka, o které hovoříte, paní Lichtenbergerová. A chtěla bych říci, že to je již obsaženo v dotazníku a chtěla bych upozornit na to, že se to objevilo i v kontrolním seznamu je důležité pořádat veřejné konzultace, jednání pracovních skupin a při této organizaci musíme vždy usilovat o to, abychom eh, zvali expertky. To je velice důležité. Já jsem si dost eh, dobře vědoma toho, že mezi panelisty míváme velmi často muže a to když se diskutuje o otázkách, které eh, souvisejí s penězi, eh, s mocenskými otázkami, s silou. Jsem ráda, že si to uvědomujete. Děkuji vám. Potřebujeme prostě posílit to povědomí, aby nám bylo jasné, že musíme mnohem více uvažovat tímto směrem. Tedy děkuji paní Lichtenbergerová, paní Thompson. Já se domnívám, že to není pouze problém zastoupení ve výborech, je to problém i v našich politických stranách. Organizujeme slyšení, konzultace a vystupují tam pouze muži. Zasahuje to příliš daleko, musíme opravdu Domnívám se, že eh, eh, genderové hledisko můžeme začlenit do mnoha oblastí, kde ještě nebylo eh, zohledněno při vytváření pracovních příležitostí, při odměňování, jak je možné využít evropské politiky, vytváření pracovních příležitostí, abychom eh, mohli využít eh, regionálního fondu a přispěli k, k rovnosti pohlaví. Jsem přesvědčená o tom, že v mnoha z našich eh, výborech se nesledovala perspektiva rovnosti pohlaví. Tento proces si vyžádá velké úsilí eh, ve výboru pro právní záležitosti, v celé řadě dalších výborů by genderové hledisko mělo být vždy začlenováno do programu jednání. Děkuji paní Thompsonové. I to je důležité téma. Jakým způsobem budeme používat nástroje, které máme, tak abychom více zohlednili genderovou perspektivu. Mně teď také něco napadá ve Švédsku, v mé vlasti. Uh, Existuje důležitá konference, kterou zorganizoval švédský premiér před několika lety. Tehdy on musel konstatovat, že na tu konferenci byli pozváni pouze experti muži a on potom učinil drastické rozhodnutí, chci opravdu upozornit na to, že mezi panelisty byli pouze muži. A on eh, potom vlastně nabídl své vlastní místo, uvolnil ho a sám se konference nezúčastnil. Já nevím, zda je vždy třeba nutné postupovat tak, tím, takovýmto drastickým způsobem, ale myslím si, že je důležité zaujmout jednoznačný postoj a ukázat tak, že existují ženy, které mají zkušenosti a mohou přispět k určitému tématu, stejně tak dobře jako muži. Hlásí se ještě někdo o slovo? Pokud ne, tak vám mnohokrát děkuji za vaši dnešní účast a My si pozveme odpovědné osoby pro otázky rovnosti žen a mužů i na několik dalších příštích schůzí a chci říci, že vaše písemné poznámky můžete zasílat do 13. listopadu. Dále chci říci, že budeme mít od 16.30 společnou schůzi s podvýborem pro lidská práva a doufám, že se všichni dostavíte. Děkuji. Yes, it could be, but, uh, but it's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 Jämställdhetsutskottet återupptar sitt eh, sammanträde och Tímto bych ráda pokračovala v schůzi našeho výboru. Chtěla bych zde pozdravit poslance a také naše hosty. Máme společnou schůzi s podvýborem pro lidská práva. Nyní dnes eh, slavíme desáté výročí přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSM číslo 1325 k tématu ženy, mír a bezpečnost. To je velice důležité téma, které ukazuje, že eh, Válečné či konfliktní situace mají velice závažné dopady na situaci žen. A jde také o to, že nejsou dostatečně zohledněny znalosti a zkušenosti žen, když jde o to nalézt řešení konfliktu a vytvořit trvalý mír. Jsem velice ráda, že společně s podvýborem pro lidská práva máme dnes příležitost se ještě jednou věnovat této velice důležité rezoluci Rady bezpečnosti OSN číslo 1325. Ještě jednou ve jménu obou výborů zde srdečně vítám všechny účastníci. Máme společnou schůzi našich výborů. My, jakožto dvě předsedkyně, budeme zde spolupracovat dnes odpoledne a já bych tímto předala slovo předsedkyni podvýboru pro lidská práva, paní Hautale. Děkuji, paní Brit Svensson. Mrzí mě, že v podvýboru pro lidská práva eh, jsme se museli věnovat ještě situaci na Kubě, takže jste na nás museli čekat. Já se za to oblouvám. Dnes máme dobrou příležitost pro to, abychom se podívali na to, jakým způsobem se vyvíjela situace ohledně rezoluce Rady bezpečnosti 1325 v posledních deseti letech. hlavíme tedy desáté výročí přijetí rezoluce. My ve Finsku máme jakýsi trojúhelník spolupráce Johnson. Je to součas... Jedná se o úzkou spolupráci se současným liberínským prezidentem a je důležité, abychom diskutovali o situaci žen v konfliktech v ozbrojených konfliktech. Často dochází k tomu, že ženy jsou oběti v těchto konfliktech. A proto je důležité, aby se ženy mohly spolu podívat na řešení konfliktů a na vytváření trvalého míru. Jde zejména o to, že ženy chtějí přispět ke stabilizaci situace. A nyní budu pokračovat anglicky. Studie obsahuje analýzu eh, textu eh, rezoluce Rady bezpečnosti 1325 dává nám globální přehled o tom, jaký je stav mezinárodního společenství, jak se implementuje tato rezoluce a také o následných eh, rezolucích 18, 19, 18, 20, 21. Týká se to tedy implementace eh, těchto rezolucí a pokynů týkajících se lidských práv je velice důležité, aby eh, byly eh, závěry této rezoluce 1325 zaintegrovány do našich pokynů o lidských právech. Vzhledem k těmto závěrům, vzhledem k práci, kterou je třeba ještě učinit, eh, musíme vyčlenit rozpočet pro implementaci této této rezoluce a EU musí dále posilovat spolupráci s místními organizacemi, zejména eh, je eh, důležité posilování eh, znalostí a dovedností. Také bychom chtěli dobře pochopit, jak to funguje ve specifických podmínkách. Hlavním principem a hlavním dokumentem práce Evropské unie v této oblasti je e, přístup k implementaci e, rezoluce e, Rady bezpečnosti 1325 a 1820 o míru a bezpečnosti. V prosinci 2008 byly přijaty nást, příslušné nástroje Jaká má být tedy ochrana žen v konfliktních eh, oblastech a jak eh, posílit mírotvorné úsilí. EU vytvořila eh, cel takový milník a my očekáváme, že genderová politika bude mnohem více zaintegrována do veškerých struktur a aktivit EU. Eh, paní Michelle Bachelet, někdejší prezidentka Chile, se opravdu eh, angažovala v této oblasti, takže ta eh, tato aktivita by měla eh, začít fungovat od eh, roku 2011 byla přijata eh, rezoluce 1888 eh, na prevenci sexuálního násilí a viděli jsme, že eh, speciální zástupce, který se zabývá prevenci násilí na ženách a dětech, že tato funkce byla vytvořena. Komisařka Margaret Wallströmová eh, byla v únoru 2010 jmenována do této funkce. Já věřím, že je schopna rozšířit tento eh, mandát, který je limitován na oblast konfliktů, ale dovede dovedu si představit, že nebude zavírat oči před jinými projevy násilí vůči ženám. E, to, co je tedy těsně zpěto s jejím mandátem EU, musí tedy pokračovat ve svém e, závazku e, v vnějších aktivitách téměř 35 má jasnou kentrovou dimenzi podle OSN 6 eh, eh, eh, když jsem hovořila s někdejším finským prezidentem Atisárim, vedlo se mírotvorné úsilí a řekl, že když jsou zastoupeny i ženy u vyjednávacího stolu, vede to k míru ale e, schopné ženy se málo kdy dostanou k těmto vyjednávacím stolům e, byla vydána celá řada e, stanovisek a prohlášení vzhledem k rezoluci 1325 z května 2009 o rovnosti pohlaví ve vnějších aktivitách a v mírotvorném úsilí. Dále tu akční plán, který se týká rovnosti eh, pohlaví. Dále máme eh, obsáhlý přístup eh, k implementaci rezolucí 1325 a 1820 komisařka Redinková podporovala chatu pro ženy. Jsem tedy velice ráda, že mohu jménem naší předsedající dát hlavní představitelce Vždycky je slovo. Děkuji vám. Chtěla bych velice poděkovat eh, parlament za, parlamentu za vytvoření této důležité studie. Tato studie představuje eh, první základ eh, všeho, to znamená eh, lidských práv a aktivit EU v oblasti působení žen v konfliktních oblastech. Děkuji velice za pomoc při vypracování této studie. Francisco Stepanakov tak eh, Věřím, že všichni máte k dispozici kopii této studie a nechci s vámi eh, probírat přes stovku stránek, i když většina z toho jsou eh, přílohy. Chtěla bych se zaměřit na doporučení, kde musí Evropská unie pokročit dále a jak eh, může pomáhat Evropský parlament. Chtěla bych říci, že tento průzkum trval od ledna do května 2010, takže tu máme nyní 6 šestiměsíční přestávku. Možná, že budeme pokračovat nebo eh, ne. Studie bude zveřejněna v listopadu. Máme zde také skvělé experty, kteří mě mohou eh, doplnit. Budu postupovat stručně, abych měla více času na otázky, protože studii si můžete pročíst doma vzhledem k tomu, co řekla Heidi. Uvidíme, za to funguje dobře ale zdá se, že nám tu něco chybí. Můžete mi dopřát pět eh, minut, protože se zdá, že to není ta správná prezentace. Takže vteřinku. Omlouvám se, nebyla to ta správná prezentace, takže o čem hovoříme? Eh, hlavní reference eh, sledujeme eh, úroveň toho, co bylo dosaženo na úrovni EU. parlament chce, abychom to zařadili. to, co v uplynulých letech dělala organizace OSN protože všechny členské státy Evropské unie jsou členy eh, OSN a těchto rezolucí a to je tedy ten hlavní rámec, který můžeme eh, použít eh, proti násilí na ženách v konfliktech. V roce 2009 byla vypracována studie pro výbor AFED, která se spíše zabývá na aspekty rovnosti hlaví a postavení žen v zahraničních vztazích. To byl tedy základ pro vypracování této studie. Okay, we have lift off. Excellent. Omlouvám se za to krátké zdržení. Eh, to je ta prezentace eh, jak tedy o tom hovořila Heidi, je tu určité pokračování, soustažnost mezi OSN a EU. Margaret eh, Wallströmová působila jako zvláštní zástupkyně a e, to, co se nám v současnosti ještě e, nedaří, ona e, řekla, že je to velice obtížné. Když můžeme zakázat kazetové bomby, je obtížné tedy zakázat projevy násilí na ženách v ozbrojených konfliktech. Můžete se podívat na stránku 5 ve studii. Je velice důležité pochopit, že je tady v celé EU obrovský rámec. Nedíváme se na ženy z hlediska počtu, z hlediska množství obětí, aktérů, ale eh, v tomto rámci, který máte před, sedo, před sebou, sledujeme tři aspekty. Diplomatické aktivity, tedy eh, zvláštní zástupci EU, konečně eh, tady máme jednu ženu ze Sudánu, dále sledujeme bilaterální programy, a řízení v krizích. A, a, Sabonský rámec a, e, pro, máme tu Evropský parlament a, a vnější vztahy. Je to konzultativní status a nesmíme zapomínat na bilaterální aktivity jednotlivých států, protože musíme mít na paměti, že to dává větší eh, moc eh, členským státům a také eh, parlamentní činnosti. Takže předmětem analýzy byl tedy ten celkový přístup, jak jsem o tom hovořila. A trojí přístup. Bylo to za francouzského předsednictví v EU. Sledovali jsme politický dialog, mainstreaming a přístup rovnosti pohlaví. A potom Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva EIDHR, a nástroj stability. A sledovali jsme tedy e, e, e, také eh, směrnice EU proti násilí na ženám a dívkám. Analyzovali jsme vše, provedli jsme porovnání všech těchto dokumentů. To byl tedy ten první základ. Nemusím to dále vysvětlovat, ale to vám dává komparativní přehled o tom, jak jsme postupovali. Metodologie, kterou jsme použili, byla velice prostá. Přehled literatury, eh, tady toho příliš mnoho není. Prvním zdrojem to byly eh, eh, interview se zástupci institucí EU já eh, mám to štěstí, že především působím zde v Bruselu. První eh, zkušenosti z misí, osobně jsem se také zúčastnila těchto misí. Eh, náš výbor byl velice malý, ale získali jsme velice dobré informace z prvé ruky. A dále jsme tedy provedli kvalitativní a kvantitativní statistickou analýzu z těchto misí, sledovali jsme mírové operace, pokud opravdu hovoříme e, o lidských e, právech podle rezoluce 1325, jak jsou tedy implementována e, a také jsme provedli analýzu rozpočtových položek a nástrojů. Hlavní rozdíly, které jsme zjistili, se eh, dají velice eh, snadno vyčíst z přílohy 1 eh, pokynu proti násilí na ženách a dívkách EU. Týká se to oblasti konfliktu. Problém je takový, že je tady samozřejmě šíření hromadných zbraní a to vede k projevům násilí a navzdory tomu je velice mm, těžké Eh, propojit programy například eh, s obchodováním eh, s zbraněmi a násilím na ženách. Tedy tyto spoje by Evropská unie mohla sledovat. To je tedy ten celkový obecný rámec, který zde sledujeme. A velice rychle vývoj v OSN v uplynulých několika letech, nyní to bude deset let, je to tedy poměrně zvláštní, když se teď eh, podíváme na tyto indikátory a mý kolegové o tom můžeme hovořit. Máme tady široký akční plán eh, na podporu národních akčních plánů, potom tu eh, byly různé pokyny a v tom jsme se poněkud tedy ztráceli samozřejmě jmenování paní eh, Wallströmové a Margaret Wallströmová eh, vypracovala velice včasnou a důležitou studii o mírových postupech. Někdo ji tu má eh, sebou a je to opravdu velice dobrý průvodce. A dva aspekty, eh, zohledňuje opravdu eh, všechna eh, hlediska politiky a také práce mezi lidmi, kteří to mají implementovat. Těm chceme pomáhat. A jistě je to tedy eh, stávající podpora národních akčních plánů, to je velice dobré a dále je důležité partnerství eh, OSN a EU eh, pro rovnost pohlaví a rozvoj. Do, přeskum by měl být v roce 2010 z toho by tedy mohla EU vyvodit další závěry, e, za právně závazné aspekty, e, ženy mají, aby ženy měly větší přístup k různým oblastem. A zcela jasně jsme skonstatovali, že dochází k porušování lidských práv, ale to bylo před e, deseti lety. Zaznamenali jsme od té doby určité úspěchy. Eh, tato studie zdůrazňuje, což všichni říkáme, že eh, veškeré eh, instituce, nevládní organizace i sítě pro ženy jsou hlavními aktéry. Máme tedy e, dialog, kdy delegace Evropské unie mohou hrát velice důležitou roli a mohou ji posílit ještě také e, finančně. A to je také role Evropského parlamentu e, cílem širokého politického rámce, kdy máme ty jednotlivé prvky, jako třeba služba pro vnější činnost, a e, e, máme tady e, ještě některé nedostatky, nedostatek vedoucí role EU, nedostatek systematického postupu a mechanismu. Eh, dokumenty Evropské unie jsou opravdu dobré, eh, zejména eh, jsme se zabývali implementací rezoluce 1325 a 1825 20 v misích ECSDP, ale nejsou tu skutečné osoby, které by se věnovaly jejich implementací. Je to tak prosté. A u dalších dokumentů eh, s eh, tím zabývá třeba generální ředitelství pro rozvoj. Eh, to jsou ty interní nástroje. To je tedy velice dobrá příležitost pro vytvořit určité mosty. U těch interních aspektů je to cestovní mapa pro rovnost mezi muži a ženami a Eh, potom Evropský řád ochrany, takže sledujeme také násilí na ženách v konfliktech a také obchodování se ženami, na to nesmíme zapomínat. A nyní bych ráda přešla eh, k, zjištění, které máme tedy na více než 100 stránkách. Jaké jsou limity Evropské unie? Omezení Evropské unie Zjistili jsme pouze, že když eh, sledujeme rychlost reakce, dále včasné varování, tady ještě nic není, ECD e má e, e, velice dobré včasné varování na programu, dále mandáty misí, tady došlo ke zlepšení, i když nezahrnují konkrétní pokyny nebo implementaci rezolucí, dále pobídky, je třeba to začlenit do rozpočtu, tady není žádné zaměření na gender, to je spíše určitým luxusem takže čendrové hledisko je ještě problémem a dále je tu otázka, že musí tedy někdo sledovat, když je tedy jmenována nějaká osoba. Dále eh, stále ještě byla vytvořena ad hoc architektura, stále ještě není jasné, co bude zástupci EU byli určitým přechodním článkem KAS, ale ještě tedy není jasné, kdo je skutečným zástupcem a povede se určitý lobismus. Otázka, e, čí e, e, úkolem to vlastně je, kdo to bude implementovat, jistě nemáme finanční zdroje Mnozí, kteří tu jsou e, e, zúčast, zastoupeni, pracují tedy na otázkách lidských práv a té rezoluce. Věnují se celou řadu jiných aktivit, sportem, kulturou a podobně, takže se tedy ne, e, věnují potřebně této oblasti. Paní Štonová v současnosti podporuje gender mainstreaming to se objevuje obecně v jejich konstatacích v současnosti, ale problém je ten, že je velice obtížné to řešit, když už máte takovouto genderovou architekturu snad možná OSN to může, není určitě fik relaxovat a byl, byl předčasné se zaměřovat na takovouto centrovou politiku, když eh, máme takovouto centrovou architekturu. A dále, jaké jsou osvědčené postupy. Ráda bych upozornila na to, že eh, bylo dosaženo velice dobrých výsledků, zejména v posledních pěti letech v EU. Já jsem se posledně zúčastnila e, e, setkání expertů z členských států. E, naštěstí jsme již není mnohem dále. Měli jsme setkání zástupců na velmi vysoké úrovni z EU a OSN, takže za těch pět let to byl velice dobrý výsledek. A potom máme některé skvělé iniciativy, ale jsou neformální, například vytvoření té pracovní skupiny se zástupců různých institucí a e, odvádí velice dobrou práci e, gender a lidská práva. E, tady to je zaměření na otázky rovnosti pohlaví a lidská práva. Máme přes 300 Eh, eh, osob, které se tedy věnují těmto aspektům gender a lidská práva. Jsou to lidé, kteří se tomu eh, věnují na plný úvazek a to je vlastně síť, která funguje skvěle. Je to neuvěřitelná výměna informací a z technického hlediska mají velice dobrý intranet, ale je to stále ještě neformální činnost. Osoba, která ji řídila, odešla. Velmi mnoho osobností, které dělali skvělou neformální práci, se mohou ztratit, když zajistíme, aby interní struktury SIS byly konkrétnější Eh, dále je tu celá řada eh, poradců eh, pro gender otázky a lidská práva. Jejich první formální setkání se konalo v loňském roce, to bylo úžasné a nyní všichni tito poradci jsou ve vzájemném kontaktu. V každé misi byl jeden takovýto poradce a jejich eh, zaškolení bylo velice dobré. Velkým problémem je to, že nemáme harmonizaci a standardizaci, protože příprava na umístění v misi je důležitá, je třeba dosáhnout určité harmonizace a standardizace tohoto zaškolení na úrovni EU eh, za eh, slovinského trio předsednictví byly skompilovány eh, všechny tyto dokumenty. Teď eh, došlo k přeskumu a k nové kompilaci, protože byly mezi tím vydány nové dokumenty. A také byla vytvořena pracovní skupina pro obnovu národních akčních plánů a také v zemích, eh, kam Evropská unie posílá svou pomoc. Jaké jsou eh, ty hlavní výzvy? Budu se asi opakovat. Stále se vedou ještě diskuze o tom, zda budou eh, centrová hlediska v SIS. Je to něco jako hlava 22. Nemáme strukturu, když nebudeme mít strukturu, jak získáme zdroje spolupráce to je e, v některých členských státech ještě poměrně choulestivá otázka. Nejsou tu národní akční plány, protože je nepotřebují, ale potom je velice složitá otázka harmonizace, harmonizovaného e, přístupu a pokynů je tu různý přístup. Měli jsme přístup e, k bezpečnosti takže to si vyžádá eh, posílení struktur, eh, eh, dále přechod od krátkodobých k dlouhodobým plánům propojení. A to nás opět vede k otázce těch struktur práv o monitorování. Toto asi neuvidíte dost dobře, ale je to obsaženo ve studii je velice dobré, že máme k dispozici indikátory EU. A procházejí velice zajímavým procesem v Evropské unii. Podle mého názoru problémem a nezapomeňte tedy na tu studii, je to, co jsme sledovali, je to, že byly navrženy indikátory za francouzského předsednictví, určitá eh, čísla, eh, počet mužů a žen v eh, zaškolení ve vyšších pozicích, při operacích, dále financování programů spolupráce a potom poměr a procento mužů a žen. Dále otázky vnitřně vysílených osob a uprchlíků. A na základě návrhu těchto indikátorů indikátorů, které byly stanoveny za francouzského předsednictví, jsme se zaměřili na ženy v konfliktech. My potřebujeme spíše indikátory, které vyplývají z plánu e, rovnosti pohlaví v e, rozvoji, takže se zaměřujeme na rozvoj a na CDSP a snažíme se to propojit a vidíte, že tyto indikátory nesledují eh, specifické otázky žen v konfliktech. Eh, tedy eh, kromě obecné podpory rezoluce 1325. Co je tedy třeba nyní učinit a členské státy souhlasily s těmito indikátory, je tedy zajistit, abychom šli více do hloubky a sledovali ty aspekty indikátorů. Eh, dovolte mi ještě dvě, tři folie. Takže úplně poslední. Eh, není Hlavní věc, kterou sledujeme, je tedy ta genderová architektura, zajištění více personálu a zejména skupina na vysoké úrovni, která bude podporovat všechny tyto aspekty a ta zjištění a tato skupina bude moci podpořit činnost té specifické task force a e, e, vytvořit e, také rozpočtové pokyny. Děkuji vám za vaše expertní znalosti a za povzbuzení, aby parlament působil jako katalyzátor. A nyní otevírám diskuzi pro vaše připomínky a otázky. Jsem si jistá, že vystoupíte. Paní Lulňáček. Uh, Děkuji vám za eh, tento velice zajímavý eh, náhled zevnitř, čeho bylo dosaženo a co eh, ještě se nedaří. Já jsem chtěla říci, že jsme eh, eh, byli v New Yorku a tam byly prezentovány eh, ty problémy a ta prezentace byla obdobná, možná ještě problematičtější než váš přehled, protože jsou tu národní plány, ale jsou ještě nedostatky v implementaci, takže jistě bylo dosaženo určitého zlepšení, ale to stále ještě nepostačuje. Takže to říkáte nedostatečná vedoucí pozice justice a e, také e, e, služba pro vnější činnost. To všechno odpovídá tomu, co řekla Catherine Ashton. A je tu tedy problém z hlediska lidských práv a e, genderového hlediska. Jak bychom to tedy mohli řídit? Chtěla bych vám položit jednu otázku a týká se Eulexu, protože já jsem zpravodajkou eh, pro Kosovo za Evropský parlament. Eh, eh, byla jsem v kontaktu s původním generálním ředitelem a chtěla bych od vás vědět, jak posuzujete jejich činnost eh, z genderového hlediska, eh, působení Eulexu eh, dovnitř i na venek a také bych chtěla poděkovat za to, že říkáte, že je tu stále ještě tedy síť ženských nevládních organizací, která usiluje o určitý průlom protože tady vidíme, jak silně potřebujeme eh, ženské organizace, eh, aby to prosazovali v občanské společnosti ve výborech AFET a SED. Se domnívám, že budeme muset dělat mnohem více sami, protože v těchto výborech jsou především zastoupení muži v různých eh, delegacích do různých částí světa. Vedly tyto delegace jenom dvě ženy, zbytek jsou vždy muži, takže potřebujeme potřebujeme, aby ženy byly viditelnější ve vedoucích eh, funkcích. Eh, když jsme eh, diskutovali o bezpečnosti a obraně, tak vystoupila jedna žena, jinak ve směs vystupovali muži, takže parlament v tomto musí udělat mnohem více. Chci říci, že bych zde chtěla přivítat pana místo předsedu, kolegu na naší schůzi a nyní dávám prostor další řečnici. Prosím. Děkuji. Říkala jste se, že jste se zabývala interními programy. Speciálně programem pro rovné postavení žen a mužů. Eh, dívala se také na speciální program pro mír a usmíření v Irsku. Tam se také jedná o řešení konfliktu. a byly to v podstatě tři programy a chci se zeptat, eh, zda tam, mám pocit, že tam byly nějaké speciální opatření, která se týkala žen, takže si myslím, že je to docela zajímavá věc a než jsem se dostala do Evropského parlamentu, tak jsem se podílela na vyjednávání, které vedly k mírovné dohodě v Irsku, v Belfastu. A chtěla bych říci, že je opravdu zásadní, aby existovalo konstantní monitorování a rovněž, aby ženy byly přítomny při vyjednávání. Je důležité, aby byla uznána jejich role při usmíření. A je to něco, co musíme neustále připomínat i vyjednávačům, protože jinak se nám zde budou opakovat neustále ty též vzory. Děkuji. Nyní má slovo další řečníček, paní Brantné. děkuji za zprávu. Bylo to z roku 2008, takže to vypadá tak vzdáleně. Myslím si, že základem, ten základ ten, té zprávy je dobrý a chci se zeptat, zda je snadné získat přístup k těm číslům? Vím, že... A ještě jedna věc. Chci se zeptat, zda pro vás bylo obtížné získávat údaje a chci říct si, zda je nyní ten přístup k údajům lepší nebo změnilo se tam něco? Děkuji paní Brantner. A nyní má slovo opět naše řečnice, ale prosím, buďte stručná, protože zde máme ještě další řečníky na naší schůzi, kteří se budou vyjadřovat. Já budu velice stručná, protože nemám jednoduché odpovědi, takže nemohu být, promiňte, příliš stručná. Co se týče Kosova, tak chci říct, že jsme Kosovo navštívili několikrát. Tam existuje pět rodových poradců. Já chápu, že je tam velká řada problémů. A mnohé se odehrálo na vysoké úrovni. V terénu jsem hovořila s ženskými organizacemi, se skupinami žen. Oni jsou s touto misí velice spokojené. Oni potřebují více pracovat eh, na, na tom, jak pracovat s veřejností, a to nejen směrem dovnitř, ale také směrem ven. Velkým problémem s dokumenty EU je vždy tam, kde je to označené jako very appropriate. Co se týče přístupu k údajům, tak ten lepší není. Já jsem se velice často ptala na údaje, žádala jsem od komise určité jednoduché údaje. Bylo to obtížné. Rada byla poněkud vstřícnější v této oblasti. A chci říci, že kdo je tedy odpovědný pro schromažďování těch údajů? Zdá se, že je v tom poněkud zmatech paní řečnice, paní mluvčí, paní Eštonové, nebo kdo to tedy vlastně dělá? To by bylo také docela zajímavé se dozvědět. Děkuji. A nyní dávám slovo opět eh, Evě Svensonové. Zůstáváme v podstatě u stejného tématu. Děkuji paní Hautala, děkuji paní Gie, naší expertce, její Projev byl velice zajímavý a rozšířil naše znalosti a mnohokrát jí děkuji za její spolupráci. Nyní bych povolala další experty a ráda bych je zde srdečně přivítala. Já bohužel musím připomenout, že kvůli spoždění, které, ke kterému došlo, máme již, již velmi málo času, takže Chci, chtěla bych říci, že každý z našich hostů dostane k dispozici 10 minut a pak si vyhradíme ještě trochu času pro otázky a odpovědi. Chci říci ještě jednou, že vás dá srdečně vítám. Vítám zde paní Dagmar Schumacherovou, která je novou ředitelkou kanceláře UNIFEM v Bruselu a ona je vedoucí nového oddělení Spojených národů. My jsme velice rádi, že toto oddělení existuje, je to tedy oddělený UNIFEM. A nyní bych dala slovo paní Čumacherové. Velice děkuji, Evo. Také bych chtěla velice poděkovat Haiti za to, že mě sem pozvala. Je mi velkým potěšením být tady. Nejprve děkuji DG za skvělou prezentaci. Byla opravdu inspirující a my bychom chtěli hovořit o tom, co se odehrálo v minulém měsíci v říjnu. Eh, čeho bylo dosaženo v New Yorku a byl to velice důležitý měsíc vzhledem k rezoluci 1325. Eh, máme velmi mnoho dokumentů, ale implementace poněkud pokulhávala, takže jsme se podívali, eh, co se odehrálo v minulosti a chtěla bych hovořit o třech důležitých událostech, k nímž došlo. První bylo si setkání Rady bezpečnosti 13. října, kdy eh, zpráva generálního tajemníka se projednávala, týkalo se to účasti eh, žen eh, na pořadu jednání bylo sedm bodů účasti žen v mírotvorných akcích. A týkalo se to struktury zprávy a obnovy. A v třetí zprávě generálního sekretariátu eh, byl vyjádřen vítaný cíl, aby eh, se snížil, se eh, změnilo míra z 5% na 15%. To je důležitý krok dopředu. Všechny členské státy to uvítali a také sedmý akční plán a domnívám se, že musíme velice podpořit implementaci. Těch sedm bodů se týká eh, velice systému OSN. To byla tedy ta jedna z důležitých událostí. Druhá důležitá událost eh, byl eh, takzvaný globální otev- den otevřených dveří a představuje nový směr začlenění aktivistek, kdy chceme zapojit do aktivit ženské organizace, jak o tom hovořila paní Luňáček, DPA, DPKO a další přišli s touto iniciativou bylo to vyvrcholení 27 dní otevřených dveří, které ženské organizace pomohly uspořádat. Safar Adam ze Sudanu, Madera Shafar z Nepálu, Nadaus Širie z Burundi se zúčastnili této události a potom další zástupce z generálního sekretariátu E, zástupci Rady bezpečnosti, bezpečnostní e, experti a zástupci občanské společnosti. Byl to opravdu historicky mezník a doufáme, že takovéto aktivity můžeme pořádat e, na běžné bázi. A týkalo se to účasti s posílení eh, k eh, možností žen, spravedlnost, ochrana, bezpečnost, eh, věrohodné prostředí bezpečnosti a spravedlnosti pro ženy v konfliktech, dále udržitelné finanční zdroje, abychom začlenili ženy do procesu obnovy. A potom poslední událost, o které bych chtěla hovořit, Bylo to setkání 26. října eh, v Radě bezpečnosti. Rada bezpečnosti uznala, že je třeba učinit mnohem více, abychom implementovali rezoluci 1325. Její indikátory by se měly dále rozvíjet a používat, abychom eh, monitorovali výsledky eh, pro ženy v a bezpečnost a rada samotná musí postupovat systematičtěji při organizaci veškerých eh, aktivit spojených s touto rezolucí a také eh, rámce pro rezoluci 1325. To bude připravováno v příštím roce a eh, za pět let se bude konat takový přeskum a chtěla bych eh, říci, co se zde odehrávalo konkrétně. To, to bylo jedno z nejdelších jednání v Radě bezpečnosti, trvalo přes 12 hodin. Eh, na toto téma určitě eh, nejdelší jednání a s velkým počtem jednání 91, včetně generální tajemnící Michel Bašly jejíž jméno dnes zde už zaznělo. A byla prezentována zpráva generálního tajemníka. Eh, bylo hovořeno o tom, čeho členské státy dosáhly a potom eh, pod eh, tajemník vystoupily státy Africké unie Evropského hospodářsko-sociálního výboru Palestiny, další, včetně Hillary Clintonové. Jako výsledek tohoto setkání rada přijala eh, konstataci předsednictví a v tomto prohlášení jsme eh, přivítali to zprávu a bylo ho- hovořeno o jmenování paní Bašelé s velkým uznáním ženy v otázkách míru a bezpečnosti a jejich klíčová role. A vzhledem k indikátorům, a to bych chtěla zdůraznit, v odstavci 10 říká Rada bezpečnosti, že eh, by orgány rady měly používat tyto eh, indikátoru jako vhodný nástroj a e, přitom e, respektovat specifika jednotlivých zemí. E, je to uvedeno v příloze ke zprávě. To je velice důležité také vzhledem k členským státům EU, aby to prosazovali a prosazovali těchto 26 indikátorů. Osm z nich je třeba opravdu monitorovat a mohou je prosazovat především členské státy, e, zatímco systém OSN se může ujmout e, těch ostatních indikátorů. Jsou to indikátory pomoci, které jsou na bedrech EU a myslím, že je e, možné se na ní dívat také z pohledu Evropského parlamentu zaznělo také doporučení, že rada e, zlepší svůj systém, například, že vytvoří e, různé pracovní nebo expertní skupiny. E, rada uznala nutnost vytvořit systém pro implementaci této směrnice, této rezoluce 1325. Nyní bych eh, se ráda ohlédla po té, co jsem se zmínila o těch tří důležitých událostí v měsíci eh, říjnu eh, nad tím, co může udělat Evropský parlament a Evropská unie. Dnes to již jasně zaznělo, potřebujeme politickou vůli, potřebujeme posouzení dopadů, potřebujeme údaje, je a tyto indikátory nám mohou pomoci. Potřebujeme zdroje a potřebujeme e, e, odpovědný systém, kdy je velice důležité monitorování. A tak se dostáváme k dalším e, aktivitám, které jsou stále ještě námětem k zamyšlení. Hovořili jsme o těch národních akčních plánech. V Evropě jich ještě nemáme 27. Je tedy na čase, abychom měli 27 národních akčních plánů. Ale e, e, ty by neměly e, zůstat na stole, ale opravdu mohou vést k implementaci. A za druhé je třeba vytvořit pracovní skupinu při Radě bezpečnosti, Eh, monitorování indikátorů eh, ze strany členských států, o tom jsem již hovořila, a další úvahou je, eh, když se podíváme na 25. prosince, kdy také občanská společnost hraje velice důležitou roli. Mohli bychom hovořit, hovořit a uvažovat o e, Dnu Evropy, kdy budeme uvažovat o tom, čeho všeho bylo dosaženo a e, co ještě pokulhává a dále. Jaké prostředky jsou k dispozici pro malé ženské organizace, které se zabývají ženskými otázkami na uh, úrovni států, Mohou to být uh, uh, malé fondy a mohli bychom eh, říci, že eh, malé procento eh, těchto fondů velvyslanecí budou věnovány ženským otázkám. Vidím, že už jsem vyčerpala 10,5 minuty, takže tady končím. Bylo to jenom několik nápadů, které jsem vám chtěla sdělit. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji za poskytnuté informace. My jsme si z toho vybrali hlavně těch osm indikátorů a zároveň také roli EU a parlamentu. EU musí k této problematice udělat specifický příspěvek. A prosím Katarinu Leinenen, ona pracuje v oddělení pro lidská práva Rady Evropské unie a v radě zodpovídá také za implementaci rezoluce 1325 a 1820. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za to, že zde mohu prohovořit na téma rezoluce 1325 a její implementace. Je krásné od Evropského parlamentu, že je aktivní a provádí tady toto slyšení. Já si myslím, že to ukázala také eh, předpověď paní Gil, protože po 18.20 se 13.25 skutečně stalo předmětem implementace. Jsem ráda, že mohu vít mezi vámi. Toto zasedání přichází v pravou dobu. Před 13 dny v New Yorku začala dlouho očekávaná debata eh, Rady bezpečnosti Evropská unie byla skutečně velmi aktivní na tomto zasedání a silně se angažovala eh, o přijetí těchto indikátorů v Radě bezpečnosti saky, uniform a diplomatické služby se snažily o to, aby členové Rady bezpečnosti skutečně se zabývali diskuzí o rezoluci Rady bezpečnosti 1325. Byl to takový dobrý příklad globálního nasazení. Musíme se snažit docílit ještě lepší výsledků na úrovni OSN ale do budoucna doufáme v ještě větší úspěchy. Rakousko bylo nesmírně aktivní v této veřejné diskuzi a velmi se zasazovalo o podávání zpráv a pro vytvoření specifické skupiny právě v Radě bezpečnosti. EU celkově byla nesmírně aktivní a reagovala velmi rychle předřečnice už jasně řekly, jak vypadala naše pozice. Startovacím výstřelem byl rok 2008 a francouzské předsednictví, které bylo skutečně velmi aktivní. Já jsem se dívala jako na důležitou základnu pro další postup na to, aby tato implementace byla zapojena do celých dalších politik a jednotlivých pilířů, ale možná, že není vhodné hovořit o pilířích, protože my žijeme v době po Lisabonské smlouvě. A nyní k implementaci. je dobré hovořit o úspěších, ale ke konci budu hovořit o nedostacích. Bylo již řečeno, že Existují takzvaná poradenská e, místa, například u mise v Kosovu, která se zabývaly lidskými právy, ale také genderovou problematikou. E, zajímavé příklady byly například v Kongu, v Gomě v roce 2010 jsme zjistili, že existoval jeden expert na otázku lidských práv, ale také ne genderovou problematiku. Celkově lze říci, že lidská práva a genderová problematika eh, vytvořili takzvaný základ pro zpracování studií v Notkivo my jsme se snažili eh, také získat eh, určité zkušenosti z bývalých misí, které se zabývaly právě genderovou problematikou a ochranou lidských práv. Ten proces je zajímavý a diskutuje se o něm v různých pracovních skupinách. A právě v těch pracovních skupinách vidíme, že bezpečnostně politické výbory se v těchto otázkách angažují. Můžeme pracovat také na stanovení priorit pro budoucnost a z tohoto ohledu je dnešní zasedání důležité. Důležité je také školení a výcvik. Švédské předsednictví se o to nesmírně zasazovalo. My se snažíme vy pracovat takzvané standardizované školící modely na téma genderová problematika, pomoc ženám a dětem v krizových a válečných oblastech. A doufáme, že bude možné tyto modely aktivně využít. Vytvořili jsme homepage a už se také hovořilo o tom, že ne vždycky je jednoduché mít přístup k údajům a právě to má umožnit homepage. A nyní k indikátorům. V červenci jsme vypracovali 17 takovýchto indikátorů, které se zabíraly naší implementací 1325. A ty velmi úzce souvisí také s evropskou zahraniční a bezpečnostní politikou. Chceme také poměřovat, jak je možno tyto jednotlivé aspekty v době po zvládávání tohoto konfliktu financovat. Také náš vlastní personál se zabývá sexuálním vykořišťováním a zneužíváním. Pracujeme na vypracování této zprávy, která by měla být předložena v následujících týdnech. A již máme ucelený přehled o tom, co chceme udělat a jaké instituce bychom chtěli pokrýt. Ale jedná se nejen o instituce, ale také členské státy. Členské státy odpověděly na naše otázky a tím máme také dobrou výchozí základnu. Eh, vyplývá z toho, že eh, více eh, než několik desítek členských států v OECD vypracovalo projekty, a to v souvislosti s rezolucí 1325. Příklady na to. Pomoc EU pro Somálsko, kde by měla být zřízena agenda pro ženy která by slučovala všechny důležité aktéry. A já vím, že mám málo času, ale těší mě, že jsem mohla být dnes mezi vámi a také doufám v podporu programu pro vytvoření sítě pro ženy v postkonfliktním období. Jde o implementaci rezoluce 1325. V této souvislosti bych chtěla říct, že důležité byly také Open Days my jsme udělali tu zkušenost, že všechny delegace, kde docházelo v konfliktech, kde existovaly eh, konflikty, se snažili pořádat takovéto otevřené dny také se měla setkání s městem Gruzii, kde jsme se snažili shromáždit ženy z hospodářství a v politiky a diskutovali jsme uh, o, s nima o tom, jaké zkušenosti mají tady z této uh, postkonfliktní době. I v Bagdádu by mělo dojít takovýmto zasedání. Dnes jsem hovořila také o naší misi v Bosně. Tam došlo ke čtyřem takovým zasedáním po celé zemi a to společně s vedením mise. Ta spolupráce tam byla dobrá, protože náš vedoucí mise se zavázal k tomu, že povede 16-denní kampaň proti násilí na ženám a že ji bude podporovat. To jsou příklady, příklady, které by mělo OSN přijmout. Spolupracovali jsme také s Africkou unii, která byla určitém slova smyslu dobrým partnerem. Společně jsme prováděli zasedání v New Yorku k tomuto téma, diskutovali jsme také o dialogu pro lidská práva. Před dvěma týdny jsme uspořádali seminář v Ady z Abebě a také k rezoluci 1325. Došlo také k setkání mezi eh, africkou a evropskou civilní společností. Převzali jsme některá doporučení, která souvisí eh, s implementací 1325 na jedné straně v Evropě, na druhé straně eh, v Africe. Také jde o to podporovat mírové mise v Africe, ale také jednotlivé eh, africké postupy. Bohužel nemohu říci více k tomu tématu, možná několik slov k tomu, že je zapotřebí vytvořit nové struktury, personálně a finančně je vybavit. Také budeme mít zvláštního zástupce pro Sudán. Setkali jsme se se ženami z, Afri- z rohu Afriky a bylo to skutečně vysměně zajímavé zasedání. Děkuji. Eh, Děkuji paní Leinonen. Byl to velice jasný příspěvek a ukázal to, co se dělá a to, co již bylo uskutečněno. My jsme uh, Velice těšíme na tuto zprávu, která již byla sestavena, takže z mé strany opravdu velice děkuji a nyní bych udělila slovo paní Leně Ak. Ona je generální tajemnicí švédské nevládní organizace, která má název Kvina Til Kvina ženy pro ženy. Je to ženská organizace, která se velice intenzivně zabývá balkánskými zeměmi, Blízkým výkonem a Jižním Kavkazem a dějí zejména o podporu lokálních organizací, které se snaží zlepšit možnosti vlivu žen. Nyní bohužel vypadl mikrofon paní za předsednickým stolem, takže tlumočníci neslyší Děkuji, velice bych chtěla poděkovat eh, výboru pro, eh, <clears throat> lidsk, pro právní záležitosti a pro práva žen. Já zastupuji eh, nadaci a podporujeme akt aktivitu žen v konfliktních situacích, kdy se snažíme ovlivnit a posílit eh, aktivity žen. Jsme švédská organizace a také eh, máme platformu, platformu 28 organizací a think tanky v evropských eh, zemích a doufám, že jste obdrželi naše doporučení sformulované v deseti bodech. Jsou to doporučení k rezoluci 1325. Eh, v podstatě zde zastupují tedy eh, on the ground ženy. Eh, zastupujeme otevřenou diskuzi o rezoluci 1325 deset let po jejím přijetí. Jak o tom hovořila Dagmar, vystoupení řečníků bylo velice působivé a mohli bychom to interpretovat jako velký e, závazek k otázkám žen a bezpečnosti. Avšak my v e, nutí v ženském hnutí jsme se na to dívali trochu jinak navzdory té retorice. Abych uvedla nějaký příklad, tak je to samozřejmě marginalizace afgánských žen v mírovém vyjednávání v Afganistánu. O tom se eh, stále eh, hovoříme hovoří. A dále bych chtěla hovořit o lekci, kterou jsme uh, Eh, z toho odvodili, jak se ženy organizují eh, pro mír. A potom bych chtěla uvést několik nezávislých zpráv občanské společnosti, jak eh, se využívá této rezoluce. Máme tři konkrétní doporučení Eh, ze strany členských států i EU, abychom eh, zajistili trvale udržitelný eh, mír. Budu o tom hovořit opravdu velice stručně. Když hovoříme o této rezoluci Rady bezpečnosti 1325, tak e, ta se týká v prvé řadě e, míru a e, bezpečnosti začlenění žen, jejich přítomnost a účast na procesu, jaké jsou jejich vyhlídky a jejich přínos. Eh, chceme zlepšit eh, šanci, že dosáhneme eh, míru, ale jejich ochrana jejich politických a právních práv Porušov To znamená, že násilí jako znásilňování nebo provokace mohou ohrozit mír a bezpečnost. Deset let existence eh, této rezoluce a podobných znamená, že stále ještě eh, hlavní politika nerespektuje tyto cíle proč tomu tak je. Rozhodující eh, aktéři nevědí proč, anebo to může být způsobeno tím, že eh, v této oblasti eh, působí především muži, a je tu tedy malý náhled do podmínek života žen a e, jaká je jejich role v ozbrojených konfliktech, e, protože jsou ženy vytlačovány na okraji při rozhodování. Musíme změnit e, kořeny politického ovlivňování. Eh, je třeba eh, rychle eh, reagovat na potřeby žen v situaci po konfliktech. Ne proto, že by ženy byly lepší nebo mírověji založeny než muži, ale ženy mají odpovědnost za rodiny a za děti. Na první pohled to může vypadat jako eh, humanitární a sociální činnost, jako činnost smíření, ale naše zkušenost ukazuje, že takové to eh, služby ve společnosti mohou uvést k mezilidské diplomacii, takže to jsou tragické ztráty, když se ženy snaží spolupracovat eh, při řešení problému a podporovat dialog. E, na Kavkaze e, se e, ženy zapojují aktivně do mírového procesu a také v náhorním Karabachu. Zaslouží si uznání, ale zdá se, že tu vystupují pouze v, jak, v jednom ohledu jako oběti konfliktů. To je překážkou v uznání jejich role jakožto aktivisté za lidská práva. Málo kdy se lidé na ně dívají, co opravdu jsou e, zastánci práv a míru. Chtěla bych stručně uvést několik e, základních zjištění e, při posuzování implementace rezoluce. Je to jenom několik bodů. A to, že vlády a mezinárodní instituce eh, nerealizují to, co tvrdí, je tu velký rozpor mezi diplomatickými aktivitami a programy v konfliktních oblastech. Zmiňovali jsme se o dokumentech EU, že jsou eh, poměrně dobré a já s tím souhlasím ale problémy jsou potom v intervencích v Kolumbii, v Kosovu, kde nebyla eh, provedena analýza centrových problémů, zejména z hlediska účasti žen. Proto se domnívám, že je velice důležité to, co si říkala Katie, že se na to díváme velice pozitivně a chceme eh, opravdu pomoci. Již bylo řečeno, že EU by měla e, zvýšit počet žen působících ve vlastních institucích. E, ten pokrok je stále ještě příliš pomalý. Já bych také ráda zdůraznila zásadní význam parlamentu a skutečnost, že e, parlament musí podporovat činnost parlamentu i rady. Já si myslím, že vám to nemusíme připomínat, ale vzhledem k diskuzi o eh, finančním výhledu do roku 2013 a později, že je třeba eh, tedy zohlednit také roli různých ženských organizací a členské státy tu musí hrát klíčovou roli a to již bylo řečeno. E, také celá řada národních akčních plánů vznikla v Evropě. Je třeba vytvořit minimální standardy a e, více podrobností naleznete v tom dokumentu z deseti body jak bychom tedy chtěli eh, podpořit. Za prvé je třeba zajistit politické uznání, to je klíčová oblast. Aktivistky eh, čelí mnohdy hlubokým bezpečnostním hrozbám a eh, nemají ochranu. Toto ohrožení může sahat od diskreditace, po označování jako teroristky až po obvinění ze zrady. Je třeba tedy posílit věrohodnost a zajistit jejich ochranu. Chtěla bych zdůraznit, že vy všichni pokaždé, když cestujete do konfliktních oblastí, setkejte se prosím s ženskými skupinami, naslouchejte jim, získáte od nich důležité informace a tak jim také propůjčíte věrohodnost a status a dále začlenění žen do mírových vyjednávání. Slyšeli jsme o tom, že 6% vyjednávat a prostředníků jsou ženy v uplynulých deseti letech, kdy se jednalo o e, míru. Myslím, že teď je na čase e, usilovat o kvóty, protože jinak se nedostaneme dopředu. U stolu, kde se jedná o míru, potřebujeme zkušenosti žen. A nyní se otevírá příležitost u každé eh, mírové eh, dohody eh, usnadnit rovnost pohlaví. Já bych ráda ukončila třetím bodem a to je samozřejmě financování. Financování je důležité pro vytváření kapacit, pro zajištění míst k setkávání já bych mohla říci mnohem více, ale musím eh, svůj příspěvek omezit. Chtěla bych říci, že je zapotřebí eh, eh, vedoucí vystupování. Abych to tedy zhrnula, uznání, včetně prostředků, tato rezoluce se týká zajištění trvale udržitelného míru pro všechny. Omlouvám se, hovořila jsem možná příliš dlouho. Děkuji. Vám tak, Mrs. Ehm, Děkuji, paní Ak. A myslím si, že s vámi souhlasíme s těmi třemi hlavními věd, zásadami, tedy uznávání, financování a účast. Chci říct, že jsme velice rádi, že jsme se s vámi mohli podělit o vaše zkušenosti a myslím si, že to přispělo k rozšíření našich znalostí. Ještě jednou mnohokrát děkuji našim třem hostům a doufám, že, že všechny tři expertky budou ochotny zodpovědět otázky, kolegů poslanců. Tímto tedy zahajují diskuzi a prosím, máte slovo. Eh, Mrs. Lunaček, Volsogo. Paní Lunáček chce položit otázku. Prosím, máte slovo. Uh, from Quina, uh, till Queen? Nejdříve bych chtěla položit otázku paní Kvině Gije. Já chci říci, že Mám kolegyni v AFETu a chtěla bych trochu provokovat, eh, ne ty, kteří jsou zde přítomní, ale eh, chci říct, že občas mám pocit, že rozhodnutí, která se týkají bezpečnosti a míru, že, že by se to vlastně mělo jo, jmenovat jinak. Mělo by se to týkat mír a jmenovat mír a bezpečnost. Já, bylo se řečeno, že zem, ženy nejsou pouze odmětně, že ženy také mohou vytvářet mír, takže bychom zde měla trochu posunout ta perspektiva. Já jsem vždy proto, abychom dali, postavili ženy do popředí, ale takové ty věci, jakožto bezpečnost, ob, obrana, to jsou takové oblasti, kde dominují muži. Uh, a pak taková ta představa, že v té sociální oblasti dominují ženy. Myslím si, že to celé by se mělo trochu posunout. A mám ještě otázku, která se týká Evropské dislopatické služby. Já se o to velice zajímám. Chtěla bych se zeptat, zda by nám paní Leonen mohla říct něco o tom, jak budou vypadat konkrétní struktury, co se týče genderové otázky, protože když jsme my diskutovali s Katrin Ešnovou, tak jsme vždy požadovali, aby tam byla genderová vyváženost a tak dále, ale dosud se stále ještě nevíme, jak to tedy bude konkrétně vypadat. Mohla byste nám, paní Lejnonen, něco říci o tom, jak to bude vypadat? Je to již rozhodnuté nebo stále v té otázce panuje jistý chaos? je jasné, že i my jako parlament si budeme muset zvážit, jakým způsobem bychom mohli vyvíjet trochu nátlak v té věci, aby opravdu se to dořešilo tak, jak to je navržené. Je to úloha samozřejmě i členských států, i občanské společnosti. Možná byste nám k tomu mohla něco říci, jak to konkrétně vypadá. Z mé zkušenosti, já jsem byla činná v občanské společnosti, než jsem se stala političkou, tak eh, chtěla bych se zmínit v tomto ohledu o té otázce těch kvót. Také to zde již bylo zřečeno. Pokud ne, nebudeme požadovat kvóty, jak to tedy bude vypadat pak v těch jednáních? in the way that would be necessary in order to, to have progress. Pokud nebudou kvóty, tak se nám nepodaří dosáhnout našeho cíle, aby byly ženy tak zastoupeny, jak si přejeme. Vím, že mnozí říkají kvóty, to není dobré, pak tak mm, ty ženy tam nebudou kvůli své vlastní hodnotě, ale protože to jsou ženy, prostě jakési uh, za tu kvótu, ale mm, přeci často dochází také k tomu, že muži získávají určité pozice ne proto, že jsou kvalitními pracovníky, ale pouze proto, že to jsou muži. Že my v naší frakci bychom otázku kvót rozhodně podpořili. Rádi bychom, aby například došlo k tomu, že v rámci příštího mandátu či jsme měli větší počet žen například i v předsednictvích výborů. Tam to stále není vyvážené. Takže to byla trochu vlastní sebekritiky na závěr. Děkuji paní Luňáček. Chtěla bych se krátce zmínit o tom, co respektive o významu toho, že neustále dochází k tomu, že ženy jsou považovány za oběti. To je velice častá věc. Velice často se na ženu díváme pouze jako na oběť. A vůbec nevidíme, jaké kompetence, jaké zkušenosti, jaké vlastnosti mají ženy a do jaké míry sami ženy mohou pozitivně přispět. Víme, že v oblasti rovnoprávnosti, ale i v celé řadě dalších oblastí je to velice snadné pohlížet na ženy výhradně jako na oběti. A tím jim vlastně odnímáme kompetence, které mají. A to jsem chtěla opravdu ještě zdůraznit na tomto místě. A co se týká těch kvót a vlivu žen celkově, k tomu chci říci, že my ve Výboru pro práva žen pracujeme na tom v celé řadě oblastí na zlepšení možností, jak ženy mohou ovlivňovat rozhodnutí. Já doufám, že se nám podaří i v této oblasti vyvíjet na určitý nátlak a chtěla bych znovu zdůraznit, že je velice důležité, abychom měli více žen v rozhodujících pozicích. A to nejenom v této oblasti, ale i v ostatních oblastech je důležité, abychom projevili solidaritu s ženami a aby ženy měly možnost pracovat v rozhodujících funkcích a my musíme jejich práci podpořit. Ale nejdříve se musíme postarat o to, aby v těchto pozicích bylo více žen. A potom se musíme postarat o to, abychom ženy, které sedí v takovýchto pozicích, abychom tyto ženy podpořili při výkonu jejich funkce. Nyní bych dala slovo panu Lašutovi, já nevím, jestli jsem správně vyslovila vaše slovo. Máte slovo, prosím. Ne, to je v pořádku. Já pracuji pro Evropskou komisi a omlouvám se, eh, když eh, položím otázku. Máte ekvivalent eh, národních akčních plánů na úrovni EU může být eh, ten souhrný eh, přístup být pokládán za takovýto ekvivalent. Potřebujeme ho. Děkuji. Mrs. Cornelissen, was good. Thank you, Mrs. Paní Cornelissen, prosím. Z pravidla eh, eh, hovoří jeden zástupce za skupinu, ale protože tu není příliš mnoho poslanců, takže tedy oba za zelené mohou vystoupit. Já budu velice stručná a také musím každou chvíli odejít, protože dnes se koná opravdu velmi mnoho důležitých jednání. Ale toto je důležité a zajímavé téma. Jak již tedy bylo řečeno, chtěla bych říci, že by nám to poslancům v naší činnosti opravdu nesmírně pomohlo, kdybychom měli více informací a více specifických informací, které bychom mohli využít ve vztahu k různým zemím, protože se zúčastníme eh, práce v delegacích pro různé části světa. A jistě to bude celá řada osob ochotných zabývat se těmito otázkami, když o tom budou více vědět. My bychom tedy potřebovali opravdu více informací, které se mohou využít ve zprávách nebo při uh, návštěvách eh, různých částí světa, abychom také měli návrhy na zlepšení a mohli je prosazovat vůči různým zemím. Čím specifičtější charakter informací, tím praktičtěji je, je budeme moci využít ve své činnosti. Já se o tom ráda zmíním v příští zprávě o situace na Balkáně, kdy se stále ještě odehrávají dohadovací procesy. Já jsem se vlastně celý život angažovala v boji za ženská práva a ještě se mi nestalo podařilo zjistit, zda jsou ženy do toho dostatečně zapojeny. Vlastně nechápu, proč jsem o tom nikdy nepřemýšlela. Bylo by dobré, kdybychom dostávali od vás, od expertů, takovéto návrhy. Děkuji vám. Vám tak, eh, Děkuji, paní Cornelisen. A nyní máme příležitost udělit slovo našim třem hostům. Každá z vás dostane zhruba dvě minuty. Prosím, dodržujte tento čas. Paní Šumacha jako první na závěr rečné poznámky, prosím. Já se vlastně nedomnívám, že je třeba ještě něco dodat. Já eh, si vážím toho, co řekla paní Connelson, a pokud vám můžeme poskytnout nějaké informace, tak eh, tuto příležitost velice uvítáme a je také zajímavé, že se zmiňujete o tom, že i když jste se eh, ženskými právy zabývala tak dlouho, že jste nepřišla na tuto myšlenku, to si budeme muset vzít z tohoto setkání, že na první pohled zřejmé věci nejsou až zase tak zřejmé. A bylo také eh, zajímavé eh, to, co jste říkali o národních akčních plánech, o možnosti takové nového evropského akčního plána, pod, plánu. Podíváme se na to a to by bylo prozatím vše z mé strany. Děkuji. Děkuji. Pani Lejnonem, prosím, vaše závěrečné poznámky. Děkuji. Spravedlivě čísla, hovořím o tom celkovém přístupu jako REP, jako Regional Action Plan Evropské unie. Mohl by být eh, přesnější vzhledem k specifikaci, kdo dělá co, jež máme indikátory a podařilo se nám to propracovat v letošním roce. V každém případě to byl velice dobrý začátek a měli jsme velice dobré politické zahájení v roce 2008. To je tedy prozatím vše k tomu akčnímu plánu Evropské unie. Bohužel máme velmi málo informací o budoucí struktuře Eh, na základě toho, co před několika měsíci prezentovala Kathleen Ashton. Já jsem viděla ten organigram a také organigram generálního ředitelství Relax, kde jsem dříve působila s geografickými velkými ředitelstvími a s jedním ředitelstvím pro multilaterální otázky a lidská práva, ale problém je takový, že takováto struktura je možná teprve v fázi v plánování, přesně nevím. A potom máme strukturu, která je paralelní. Někdy je velice obtížné eh, prosazovat eh, tuto strukturu s tou nutnou váhou v té hierarchii. To organigram CMPD a také organizace, kterou eh, prezentuje moje kolegyně z rady. Má přímé propojení s nejvyšší úrovní, eh, což ostatní generální ředitelství neměly. A tak eh, Eh, si klademe otázku, jak to eh, zefektivnit, eh, když to bude na CMDP. Zatím je ale otazník, teď jsem zapomněl, ale už vím, co jsem chtěla říci má vlastní eh, zkušenost eh, způsobení eh, v generálním ředitelství Relax a když jsem potom byla v radě, byla důležitá role Javiera Solany a uvědomila jsem si, že je to osobnost na správném místě, která je opravdu schopna dosáhnout eh, velkého pokroku v, tomu, v tom programu. A touto úvahou bych eh, tedy uzavřela svou připomínku. Děkuji, paní Alk, prosím. Bylo to zajímavé, co jste vyjádřila. Možná, že by to mohla být určitá informace pro vás jako parlament, co byste mohli dosáhnout, když chcete pozvat někoho, kdo se zabývá rezolucí 1325. Já vím, že parlament eh, myslí na to, že je zapotřebí mít kvóty. Kvóty fungují, to víme. Ale když se jedná o zastoupení žen v politice na celém světě, tak eh, to je rovněž důležité. Jednotlivé informace ze zemí, ano, to můžeme nabídnout. A naše informace je ochotna nejen dát tyto informace k dispozici, ale učinit více. Podívejte se náš, na náš poziční dokument. Národní akční plány a e, severské organizace provedly určité propojení těchto národních plánů. A Finsko e, bylo zemí, která byla na špičce takovýchto aktivit, ale u všech e, zemí existovaly určité problémy. A to souvisí mimo jiné také s finančním vybavením a také s časovým omezením určitých cílů či priorit je dobré, aby národní plány splňovaly určité minimální standardy, ale akční plány nesmí být překážkou na cestě. Musíme udělat o hodně více v, této, v tomto směru. Tolik můj závěrečný eh, komentář. I vám děkuji. Nám děkuji, paní A. Dříve než předám slovo paní Haut na, za uzavření našeho dnešního zasedání, tak ještě paní Šumerová chtěla eh, svá o slovo. Já bych chtěla pouze doplnit jeden bod. Nechci odejít, aniž bych se nezmínila o tom, že eh, bychom vám chtěli Evropské unii opravdu velice poděkovat, protože eh, prosazovala cestovní eh, mapu při propagaci těch indikátorů. To bylo, myslím, velice důležité, že se v tom angažovaly členské státy Evropské unie a to bylo třeba ještě říci. Děkuji. Yes, thank you very much, Eva. Ano, děkuji, Evo Brit já si myslím, že to ukazuje, že naše výbory musí opravdu eh, velice těsně spolupracovat a že budeme v této spolupráci také pokračovat. Vyslechli jsme si celou řadu velice dobrých návrhů. Byla to například eh, myšlenka speciálního zástupce nebo osobního zástupce. Přednedávnem jsem o tom diskutovala s Ataše eh, pro lidská práva EU a proč e, mají tematické e, zástupce, jako máme Rosalind Mast, speciální zástupkyni pro e, Súdán. Já tedy věřím, že speciální zástupce pro lidská práva stojí za úvahu, proč ne, ne specificky pro mírové akce, bude se zabývat samozřejmě i Eh, dalšími otázkami. A také jsme si vyslechli, že delegace EU by mohly mít eh, menší granty pro eh, mírové úsilí žen. Některé státy to již dělají, působí velice nebyrokraticky v podobě těch malých grantů. A také role delegací Evropské unie by měla zviditelnit eh, roli žen. Já jsem eh, viděla, jak fungují v praxi a domnívám se, že je to skvělý eh, způsob, jak zviditelnit práci kompetentních žen. Eh, a není nic lepšího než kvóty. Ráda bych se také zmínila o tom, že je to začátek přeskumu eh, strategie eh, pro lidská práva, kdy vysoká zástupkyně to přislíbila. A musíme zajistit, aby ženská práva byla součástí strategie lidských práv, e, včetně otázek žen v e, míru a v konfliktech. E, zde znělo, že Eh, byla vytvořena eh, kancelář a spolupráce s ní bude velkým eh, povzbuzením. Evo Brit, děkujeme za tyto návrhy, které můžeme zužitkovat ve své každodenní činnosti. Då återstår det bara att säga tack. Takže na závěr bych vám všem chtěla poděkovat za velice zajímavé odpoledne. Chtěla bych poděkovat rovněž všem poslancům, všem hostům, pracovníkům sekretariátu, kteří rovněž přispěli významnou měrou k tomu to podařenému odpolední. Děkuji rovněž tlumočníkům.